na život a blahopřeji kolegyně Saifi k velmi odvážnému a konsistentnímu textu. Děkuji. Děkuji kolegovi Mikuláškovi a jako další řečník je pan kolega Šlitr.